colleagues. Vážení kolegové, je mi potěšením, že vás všechny můžou přivítat na našem mimořádném zasedání. A abychom splnili formality, nejdříve se vás zeptám, máte-li nějaké připomínky k programu jednání? Eh, není tomu tak, je to tedy schváleno. A tím se dostáváme k hlavnímu bodu, a já chci přivítat eh, pana Jerome Dyson-Bruma, který je předsedou Euroskupiny a dnes se scházíme k pravidelnému dialogu eh, příslušného článku. Jenom abych tedy připomněl, eh, že to je skutečně takto. Máme zde právní základ pro tento rozhovor. Eh, tento ekonomický dialog eh, se vždycky eh, koná na jaře a na podzim a, a poslední, poslední je 29. listopadu loňského roku. Dnes tady budeme mít příležitost pohovořit o pracovním programu Euroskupiny, tak jak se vždy schvaluje na půl roku. Náš výbor by rád využil této příležitosti a vyslechl si, co je nového na Euroskupině, co tedy zešlo z, té poslední, z toho posledního zasedání z 20 března Jde tedy o posouzení makroekonomického eh, programu v Řecku a také eh, plány pro rozpočty v eurozóně eh, na tento rok. Máme zde jednak tedy eh, stanoviska a jednak eh, návrhy rozpočtů, eh, které budou přeskoumány Evropským parlamentem předtím, než to vše půjde do ECOFINu. Pravidla znáte. Začneme úvodním proslovem pana předsedy Euroskupiny a poté budou vstupy, pětiminutové vstupy členů tohoto výboru. A abych to dál neprotahoval, dáváme přímo slovo eh, panu Dazenblumovi. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Děkuji vám, že jste mi umožnili eh, pravidelně také dnes s vámi pohovořit. Eh, především mě zajímá, nebo budu se soustředovat eh, na ekonomické výhledy a poté na práci Euroskupinu. Začal bych eh, podtržením některých pozitiv. Eh, poslední prognózy mezinárodních institucí potvrzují, že eurozóna vstupuje do čtvrtého roku v pořadí čtvrtého roku ekonomického oživení. Jsou zde další pozitivní eh, znaky, jako je eh, nezaměstnanost, která stále klesá a podle Eurostatu je nezaměstnanost dneska nejnižší od roku 2009. Ale pořád je to moc. Eh, tento pokles je pozbudivý, zejména v té souvislosti, že vidíme, že eh, růst eh, má čím dál tím širší základnu, což tedy eh, zlepšuje zaměstnanost po celé eurozóně. Fiskální a ekonomické nerovnováhy se pomalu zmenšují. V roce 2016 jsme prožili mnoho transformačních událostí. Eurozóna projevila určitou tedy značnou odolnost na vzdory určitým nejistotám na několika frontách. Eh, myslím, že je to velice optimistické eh, opatření přijímaná eh, různě v eurozóně jsou dá se říct, že fungují. I když je, nám to dává tedy důvod k optimismu, nemůžeme usnout na Vavřínech a mm, ta krize pořád ještě tady zanechává svoje dědictví. A tím se dostávám k politické agendě. Naší hlavní prioritou by měl být inkluzivnější růst. To znamená, eh, že růst by měl být spojený s intenzivnějším růstem zaměstnanosti. A to také znamená, že chceme zajistit eh, konkurenceschopnost, měli bychom se spíše zaměřit na růst produktivity, spíš než na úspory nákladů. Priority se možná liší eh, v jednotlivých členských zemích, nicméně výzvy jsou stejné. Eh, především eh, musíme rozhodně implementovat strukturální reformy, tak abychom mm, si umožnili rozvinutí kapacit, které jsou v eurozóně. Potřebujeme se na strukturální reformy. Taky je třeba Eh, nějakým způsobem eh, řešit zadluženost privátního sektoru. Eh, máme tady k tomu ten insolvenční rámec, takový, který je maximálně harmonizován. Zprávy komise pro jednotlivé země zaznamenaly pouze omezený pokrok, pokud se týče konkrétních doporučení. To je politování hodné. Eh, znamená to, že eh, se budeme muset eh, posunout spíše k metodě benchmarkingu a eurozóna se více bude zabývat tematickými diskusemi o růstu a zaměstnanosti. Vedli jsme takovouto debatu včera. Co se týče fiskální politiky, euroskupina Eh, už několikrát eh, vedla eh, tuto debatu a naposledy to bylo loni v prosinci, kdy jsme debatovali fiskální plány státu. Euroskupina konstatovala, že rovnováha na 2017 se předpokládá docela dobrá. Chceme využívat fiskální možnosti na posílení ekonomiky a zároveň chceme udržet udržitelnost, dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Bohužel stále přetrvává příliš vysoká zadluženost veřejných rozpočtů a zde tedy členské země by měly důsledněji dotržovat pás růstu a stability, využívat flexibility. Euroskupina bude nadále posuzovat fiskální situaci a my se k tomu vrátíme v květnu. To bude ta naše eh, jarní prognóza a uvidíme, jak tedy eh, probíhá implementace rozpočtu. Eh, je důležité, aby všechny členské země eh, dodržovaly své závazky vyplývající z fiskálního kompaktu, eh, který momentálně přeskoumáváme. No a nyní program pro Řecko. Jak víte, spolupracují evropské instituce a Mezinárodní měnový fond. Minulý měsíc jsme se na Euroskupině dohodli na tom, že je třeba Eh, také přijmout eh, předběžná strukturální opatření, která budou postupně a později eh, implementována a je, je nutné přijmout taká, také určitá expanzivní opatření, aby se dodržovaly a dosahovalo primárních cílů. Dále reforma pracovního trhu, eh, tam je třeba dále pokračovat ve vyjednávání, tak aby byla respektována také sociální práva pracujících. Eh, partneři Řecka eh, splnili své závazky na rok 2016 a bylo to zejména v souladu s krátkodobými opatřeními na eh, zvládání řeckého dluhu. Eh, včera jsme se také dohodli na zintenzivnění jednání mezi institucemi a řeckými orgány zde v Bruselu o eh, těch dosud nesplněných problémech, tak aby bylo dosaženo průlomu v samozřejmé situaci a aby se to vše eh, řešilo co nejdříve a aby mohla nastat eh, politická debata na Euroskupině. Doufejme, že to bude v dubnu, mm, nejpozději v květnu. Eh, to jsou včerejší dohodnuté ambice. Tak já myslím, že to je úvodem všechno. Děkuji vám, pane předsedo, za tento krátký úvod, což doufám bude znamenat, že tady máme větší prostor pro rozpravu. Eh, Blokat se ptá za EPP. Ano, děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo Euroskupiny, dovolte, eh, že eh, mohu říct, že abych řekl, že Doufám, že vám dnes dáme trošičku oddech eh, od eh, té volební kampaně ve Finsku a že to bude trošku různorudé a Vítejte také v našem výboru. Mám dvě témata, s kterými bych chtěl dnes vyrukovat. Nejprve je to Bílá kniha ohledně budoucnosti eh, měnové unie ve světle 60. výročí římských smluv a Bílé knihy o budoucnosti Evropy se Evropská unie ubírá eh, k takové reflexi a já bych od vás, od předsedy Euroskupinu, skupiny eh, chtěl slyšet eh, také pár slov k tomuto tématu a k eh, tématu budoucnosti měnové unie. A pokud bych měl být ještě specifičtější, jaké vidíte nejdůležitější věci k reformování při zprávě měnové unie a zdali jste Eh, také zastáncem stálého předsednictví eh, euroskupiny a kromě toho, jaké reformy byste eh, viděl jako důležité k budoucnosti měnové unie. Takže to je zatím z mé strany všechno a děkuji vám již předem za odpovědi. Děkuji a děkuji, pane Balce, za vaše dotazy. Bílá kniha Evropské komise, jak jsem se domníval, eh, domnívám, eh, eh, velmi moudře ukazuje několik různých scénářů, což jasně ukazuje, jaké tady jsou možnosti. Zároveň bych chtěl říct, že je také možno kombinovat některé ty scénáře mezi sebou. Je tady scénář toho, že by menší země uvnitř euroskupiny vedly eh, některá témata a Unie by se soustředila na některé klíčové záležitosti, kde přidaná hodnota evropské spolupráce je jasná a zřejmá a že by tedy jiná témata menší byla v rukou menš, eh, členských států. Já se teda opravdu domnívám, že ten přístup zvolený komisí je velmi rozumný a že, jak jsem řekl, dává možnost kombinací různých scénářů. V květnu letošního roku by komise měla předložit dokument o budoucnosti e, společné měnové unie. My o tom samozřejmě v Euroskupině budeme diskutovat, ale rovněž na úrovni ECOFINu o tom budeme hovořit, jelikož, jak vím, i e, i členské státy, e, které nejsou v euroskupině, mají velký zájem o budoucnost E, měnové unie chtějí být zapojeny. Já jsem byl e, součástí těch, e, té zprávy pěti předsedů tam v té zprávě hovoříme o fázích budoucího rozvoje měnové unie. Chtěl bych tady stručně připomenout, že v té zprávě jsme e, říkali, že fáze z nového nastartování rekon, e, procesu rekonvergence je zcela zásadní. Je zásadní proto, abychom mohli učinit větší kroky do budoucna, protože během krize Eh, tady existovaly různorodé pohledy členských států k jednotlivým tématům a to samozřejmě znamenalo a znamená, že členské státy mají větší problémy s tím, aby další kroky po, eh, prováděly společně. A proto, eh, že pokud chcete tedy posílit měnovou unii, tak musíte překlenout tyto otázky, které jsou někdy politické, ale jindy hospodářské a strukturální. Takže tu konvergenci je třeba znovu nastartovat, dát jí nový nový eh, eh, impuls. A úplně na začátek je třeba dokončit tu práci, kterou máme rozdělanou a posílit věci, které máme. To znamená bankovní unie, kterou jsme samozřejmě vytvořili eh, v důsledku bankovní krize, ale ona není dokončena. A během nizozemského předsednictví ECOFINu jsme vytvořili takovou cestovní mapu, kde jsme označili, co je zapotřebí učinit, abychom věci posunuli kupředu, abychom snížili rizika, abychom sdíleli rizika a celou bankovní unii eh, posílili a Eh, upevnili. Eh, unie kapitálových trhů, tam také cítím, že bychom mohli eh, vykonat mnohem více. Je tady několik různých návrhů mezi radou a parlamentem a možná, že bychom tento proces mohli urychlit, dospět k většímu pokroku. Myslím, že bychom také výrazněji měli pracovat na agendě energetické unie, digitální unie takže je tady několik různých témat, která bychom mohli řešit na celounijní úrovni a to by nám také umožnilo eh, také přijmout určitá opatření pro větší prohloubení měnové unie. Děkuji. Další, otázku eh, je, další otázka je od paní Pervanš Beres z, z SD. Děkuji, budu pokračovat v tom, co řekl kolega. S Bílou knihou naprosto souhlasím s tím, co jste eh, říkal. Jean-Claude Juncker prostě udělal to, co bylo možno. Interpeloval členské státy, E, aby vůbec řekli, co chtějí vlastně dělat společně. A to bylo samozřejmě velice důležité v perspektivě e, těch e, celostátních voleb, které se měly konat. U vás teď právě volby také proběhly, takže já prostě musím analyzovat Eh, eh, musím vás požádat o to, jak analyzujete odpověď, kterou by vaše země mohla dát ve světle volebních výsledků eh, k té bílé knize Junckera. A vy jste spoluautorem zprávy pěti prezidentů. Asi to nečteme stejně, protože se mně zdá, že v té fázi před rokem 2017 bylo v rámci smluv mohlo učiněno být mnohem více. Zdá se mi, že ztrácíme čas a že si budeme muset položit otázku, jak trochu toho času zase získat zpět, abychom věci e, opravili. A zdá se mi, nebyla jsem tam teda osobně, ale v tisku se o tom píše, že jste se vyjádřil ve prospěch Evropského měnového fondu a nepochybně na základě zkušeností, kterých jste nabil, Eh, při fungování trojky. Ale jak víte, s Raymanem Bögem jsme autory eh, zprávy, která hovoří o hypotéze Evropského měnového fondu, ale v takovém jasně daném rámci. To znamená, že by tady existovala rozpočtová kapacita, takže vám možná dám teď příležitost, aby se se vyjádřil trochu obšírněji eh, k té vaší vizi Evropského měnového fondu. Děkuji, pane předsedo, prosím. Děkuji. v rámci současných smluv můžeme udělat mnohem více. To bylo to, co jste řekla za prvé a já souhlasím. Měli bychom využít možnosti, které máme. Jednou z nich je založit Evropský měnový fond. To je můj osobní názor. Není to oficiální stanovisko euroskupiny, ale podle mě osobně by to do budoucna bylo žádoucí. Za prvé, Kvůli zkušenostem s prováděním programů dá se říci, že třeba nechceme v měnové unii mít další programy, ale možné to je a v takovém případě by bylo žádoucí, abychom měli k dispozici evropské instituce s dostatečnými zkušenostmi a s dostatečnou pravomocí vyprojektovat a pomoci realizovat programy v programových zemích. Co se týče fiskální kapacity, tady je potřeba ještě odvést mnoho práce. Nadefinovat, co to je, čeho by bylo potřeba dosáhnout, jestli se jedná o investiční nástroj nebo nějakou eh, kapaci, rezervní kapacitu pro asymetrické šoky nebo nástroj k podpoře zemí, které provádějí reformy. A existuje řada názorů na to, odkud se mají vzít peníze na takovou kapacitu, jestli se mají vzít ze stávajícího evropského rozpočtu, nebo jestli je potřeba Eh, určit nějaké nové fondy a kde je vzít. A s tím jsou spojeny i velké politické otázky. Pro mě tedy by to byla taková následná fáze eh, vývoje peněžní unie, a zatím musíme v rámci, který máme k dispozici, eh, dosáhnout maxima. Děkuji půl minuty. Parvanš. Eh, No, ale když transformujete evropský e, mechanismus stability do Evropského měnového fondu, tak přijímáte, že je e, to třeba vytvořit v rámci e, komunitárních institucí a že toto je tedy ta důležitá transformace. A ještě jednou bych si dovedla, dovolila připomenout, že jsem vás také ještě požádala o odpověď na otázku, jak bude vaše země reagovat na Bílou knihu Jean-Claude Junckera. Tak jak se bude ESM rozvíjet, myslím, že v budoucnu by to měla být zcela standardní evropská instituce odpovědná Evropskému parlamentu. Neboli půjde o evoluční proces, myslím, že je to logické a principiální takto postupovat, ale znovu, toto je můj osobní názor. Za druhé, holandská vláda to je Eh, složitá otázka pro ministra úřednické vlády, čím jímž jsem, jak víte. Někteří tvrdí, že výsledek Evrops- eh, holandských voleb je proevropský. Já si tak jist nejsem. Ne, nevím samozřejmě, jak bude vypadat nová vláda a jak se bude dívat na budoucnost Evropské unie, takže těžko bych se k tomu vyjadřoval soustředíme své dotazy na předsedu eh, euroskupiny. To je moje otázka jako předsedy dále Notis Marias. Pane Dajsoblume, již sedm let od roku 2010 Řecko získalo 240 miliard euro jako skupinu Eh, očekával byste růst, ale přesto máme miliony chudých a nezaměstnaných. Program selhal, protože tyto peníze šly zpátky do kapes věřitelů. Evropa eh, požaduje nová opatření, nové škrty v důchodech, nové škrty eh, nezdaněných, nezdaněných částek, takže ještě přísnější režim. Moje otázka. Vzhledem k tomu, že ten třetí balíček 86 eh, miliard, z toho 19,5 miliard nebylo využito, protože 25 miliard eh, bylo vyčleněno pro rekapitalizaci bank a zbylo málo, neboli nám zbylo 19,5 miliard. Neboli jednoduchá otázka. Souhlasíte s tím, že nějakých 14 miliard euro by se dalo použít na rekapitalizaci také našeho sociálního zabezpečení? Tato likvidita by pomohla naší síti sociálního zabezpečení. Nemuseli bychom eh, činit další škrty v důchodech, které požadujete a tyto prostředky by znamenaly 500 milionů euro pro náš systém sociálního zabezpečení. A z těch peněz, které by zbyly z 19,5 miliardy, mohli bychom eh, vyčlenit 4,5 miliard na nesplácené půjčky. To by pomohlo dlužníkům, kteří nemohou dostat svým povinnostem dlužníků, protože eh, se jim snížily příjmy. A banky by se tak snáze vypořádaly s těmito eh, nesplácenými půjčkami. To jsou konkrétní otázky a prosím o konkrétní odpovědi. Ano, to bylo řecky. Já jsem si to myslel. Děkuji za otázky. Máte pravdu, že maximální eh, finance eh, zpřístupněné eh, v třetí fázi pro Řecko ještě nebyly využity a my doufáme, že využity nebudou. Vy tedy uvažujete o tom, jak Eh, tyto peníze využít, protože máte pocit, že jsou k dispozici. Musíte si ale uvědomit, že veškeré tyto peníze dostane Řecko v rámci půjček a že to bude součást státního dluhu, který je již tak vysoký. Neboli eh, naším společným cílem je využít tento programu minimum z těchto 86 miliard. Neboli můj první argument je, neutratit veškeré tyto peníze nebo maximum těchto peněz, ale snažit se eh, nastartovat programy, které by Řecko vrátily zpět na prorůstovou cestu a, a zároveň nezvyšovat jeho dluh. Co se týče sociálního zabezpečení, my se snažíme od únorové euroskupiny jsme řekli, eh, neklaďme takový eh, důraz na škrty a na eh, snížení eh, výdajů, ale zaměřme se na reformu penzijního systému a eh, udržitelnou dlouhodobou strukturu financování. A součástí té dohody je, že aby se doplnil systém důchodu, že je potřeba zavést lépe fungující systém sociálního zabezpečení paralelně, protože nyní vlastně rodiny závisejí spíše na penzích, protože chybí systém sociálního zabezpečení. To by se tedy mělo realizovat paralelně. A NPL rekapitalizace bank již proběhla ke konci loňského roku, kdy řada bank byla rekapitalizována s využitím méně prostředků, než jsme čekali, což bylo dobré, protože se objevili soukromí investoři, kteří byli ochotni do těchto bank investovat a stát se akcionáři těchto bank. Takže se nám podařilo rekapitalizovat tyto banky, které se potýkaly s tím problémem nesplácených, eh, nesplácených eh, úvěrů eh, pomohli jsme jim pomocí soukromých eh, úvěrů. Takže tak jsme na tom půl minuty. Pane Dajseblume, ten balíček 86 miliard euro se nevyužívá. Zbývá z něj 25 miliard, neboli jsme dostali kapitálu méně o 25 miliard. Proč chcete uvalit eh, tato opatření na 100% nebo 120% to, co se čekalo. Měl byste, měli byste uplatňovat o 25% méně opatření, protože jsme dostali o 25% méně eh, úvěru. Eh, tak to vůbec není, nedává to smysl. Eh, váš přístup je, máme nárok na tyto peníze, utraťme je. Já vám říkám, že byste si měli půjčit minimum, protože vše, co si půjčíte, eh, bude nad rámec eh, dalších problémů v budoucnosti. Neboli kdybychom, kdyby se nám podařilo řeckou ekonomiku odstartovat, ale to se nám ještě nepodařilo a je potřeba si to uvědomit, bez toho, abychom utratili všech těch 86 miliard, tak by to bylo dobré ale pak byste měli snížit ta opatření o 25 eh, už již nemáte, eh, již nemáte čas, nyní mají eh, právo se položit otázky liberálové. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že mohu pokračovat v těch řeckých otázkách. Probíhá vyjednávání mezi různými organizacemi a, a orgány, kdo vlastně má pravdu, co se týče budoucnosti Řecka a nejvýš, nejvíce jsou slyšet komise a MMF. Eh, máte již teď možnost říci, kdo měl pravdu a kdo se mýlil, abychom tu debatu mohli uzavřít? A druhá otázka. Vy jste řekl, cituji, reformy se teď provádějí. To je podle mě zcela dvojznačné. Kde vidíte ten konec toho procesu implementace? Nebo je to jenom takový eufemismus eh, to, že chcete říct, že se nic neděje, ale že za to nepřebíráte zodpovědnost? chcete-li hodnotit následující programy pro Řecko, museli byste se vrátit do období před krizí a podívat se, kde se vzala veškerá ta nerovná váha a co spustilo tu krizi v Řecku. Protože když eh, vyšla najevo skutečná čísla rozpočtu, tak Řecko bylo vlastně měl schodek minus 15 a e, měl obrovský schodek veřejných rozpočtů. A to bylo předtím, než byly zahájeny všechny tyto strašlivé programy. Takže každý, kdo teď tvrdí, že situace v Řecku je důsledkem e, selhávajících programů, by se měl zamyslet nad tím, čím to všechno začalo. Udělalo se mnoho práce a samozřejmě to Řecko stálo mnohé. Ekonomické a sociální dopady byly velké. Ta implementace probíhá pomalu, ale pokroku se dosahuje. Rozpočet je už v mnohem lepším stavu, když to srovnáme se schodkem minus 15, ale ekonomická obnova je opakovaně bržděna nejistotou, politickou nestabilitou, nedostatkem důvěry, tím, že lidé odvádějí své prostředky i ze země. Takže klíčovým problémem opakovaně je seriózně se věnovat reformám a tento proces ještě ukončen není. Já vám mohu říci, že pravděpodobně žádná z našich zemí jej nikdy nedokončí. Je potřeba kontinuálně přizpůsobovat to, jak funguje ekonomika, jak fungují správní systém, neboli tento program, ty, to reformní úsilí ještě zdaleka v Řecku ukončeno nebude, bude ještě trvat mnoho let, než se potřebují vybudovat instituce, posílí ekonomika a instituce, než se Řecko dostane zase plně do eh, původního stavu. Lze to dokázat? Ano. A je budoucnost v rukou řecké vlády? Ano. Takže to není z mé strany žádná, žádný cynismus. Yes, well, you didn't ta otázka eh, MMF a přístupu komise eh, k růstovým eh, číslům v Řecku, to jste nezodpověděl, prosím. Tato debata ještě bude pokračovat mezi oběma institucemi. MMF se k tomu staví pesimističtěji než komise v těch prvních třech letách loňského roku eh, byl růst, což dalo za pravdu komisi proti MMF a v tom, počtvr, v tom čtvrtém kvartále se karta obrátila. Čili eh, ta stezka zotavení je zatím velmi, velmi nestabilní. Eh, tady je třeba vytvořit eh, stabilitu, zejména politickou, a postupně tedy posilovat eh, ekonomickou situaci, otevřít tu ekonomiku. A to si vyžádá mnoho, mnoho důvěry a opravdu to zatím není zatím dost pevné. Děkuji. Dimitriv Stojan Dimitris Papadimulis má nyní slovo a já mu blahopřeji dnešním narozeninám. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám za vaše přání. Já doufám eh, také, že pan Dyson bude mít pro mou zemi pozitivní signál. Já souhlasím s tím, že eh, to eh, o implementaci, to, co bylo včera rozhodnuto, to má mimořádnou důležitost je nutná pevná politická vůle proto, aby se dokončila second review. Protože bez závěru tady máme nejistotu, což není dobré pro ekonomiku a zejména to není dobré pro zranitelnější části obyvatelstva. Ten ta prognóza na příští rok, jak z MMF, tak komise, tak z Euroskupiny, to všechno je pozitivní, čili ten proces by se mohl urychlit. Přesto zůstává řada nezodpovězených otázek a je správně, že tady v Bruselu se bavíme o tom nejdůležitějším a hledáme řešení. Chceme ho najít v příštích dnech a měsících. Teď tady otázka kolektivního vyjednávání. Je skutečně nezbytné, aby v Řecku se implementovalo eh, to, co je osvědčené jinde v Evropě. A eh, tady eh, je skupina na vysoké úrovni, která vydala zprávu a v té zprávě se hovoří také o tom, že je nutné mít kolektivní vyjednávání a to i odvětové. Mě by zajímalo, vy jste vlastně sociální demokrat, lejbrista. Eh, jak se vy stavíte k možnosti obnovení kolektivního vyjednávání? Poněvadž eh, MMF v podstatě eh, jaksi nemá zájem eh, se vůbec zabývat nějakými osvědčenými praktikami v Evropě a nějakým kolektivním vyjednáváním a, a prostě je nezajímá eh, to, co ta skupina vlastně tady vypracovala. Jak se tomu stavíte vy? Tak především všechno nejlepší k narozeninám. Za druhé, jakožto sociální demokrat jsem pro kolektivní vyjednávání a jsem přesvědčen, že je to osvědčený, osvědčená evropská metoda. V Řecku eh, v letu 2015 eh, byla tehdy uplatněna uplatněna eh, reforma trhu práce a šlo o to, aby eh, zůstala, aby tedy nebyla smetená. A dále šlo o eh, tedy vytvoření vytvoření institucí trhu práce. Ty experti jsou přesvědčeni, že skutečně eh, kolektivní vyjednávání je eh, osvědčené v Evropě a že by se mělo tedy vrátit eh, i do Řecka. Tady je třeba, aby to mělo nějaký rámec, v podstatě by se to měly účastnit strany, které někoho reprezentují a tak dále. To se musí dořešit, ovšem eh, to stanovisko expertní skupiny bylo naprosto jasné, takže uvidíme, jak to dopadne. Ano, prosím, doplňková otázka. Eh, tak eh, tady byla rozpor v stanovisku mezi evropskými věřiteli a MMF. A e, to se týkalo střednědobých opatření pro e, úlevu od dluhu. E, vy souhlasíte, že to by mělo být, to mělo stát až někdy na konci tohoto procesu, ale v podstatě také by bylo dobré o tom jednat už teď na jaře. Čili možná, že je to tak, že euroskupina má trošku ustoupit MMF, anebo se to týká jenom toho kolektivního vyjednávání, ale ten rozpor ve stanoviskách. Ano, tak eh, eh, opatření pro střednědobí eh, střednědobé odlužení by měla se uskutečnit na dvou podmínek. Za prvé, ten program musí být úspěšně naplněn a za druhé, ta opatření by se měla uplatňovat eh, v potřebné míře. No a my v druhé polovině roku 18 uvidíme, eh, jak na tom jsme. Eh, v loňském roce jsme už nastínili mnoho opatření, která byla možná. MMF se k tomu stavěl, jakože to není dostatečně konkrétní, čili budou chtít nějaké vyjasnění, to uvidíme, jak to bude. A e, ta opatření by skutečně měla nastat na konci programu, to znamená e, někdy 2017 v polovině roku nebo v roce 2018. Čili v příštích e, týdnech a měsících se budeme o tom debatovat s Mezinárodním měnovým fondem, ale ta opatření až tedy v roku 2018. Děkuji. Ernest Utason za zelené, prosím. Děkuji, pane Dajzoblume. Především eh, chci se vrátit tomu, co říkal pan Papa Papadomolis. Eh, dá se tedy potvrdit, že eh, skutečně ten návrh na kolektivní vyjednávání, že vy ho podporujete? To je podle mě důležité. A budete to také bránit vůči MMF? A druhá věc. V euroskupině jste debatovali udržitelnost penzí, pokud se nemýlím. A když se podíváte na Řecko, tak ty reformy z loňského roku vedly k situaci, že Eh, my jsme potřebovali eh, čtyři eh, pracovníky, aby udrželi, jak si, udrželi jednu penzi, teď jich potřebujeme deset, čili to není dobré. Hmm, tady by to chtělo nějaké benchmarky, možná pro celou Evropu. A třetí otázka. Frankfurt Allgemeine Zeitung zveřejnila některé vaše komentáře a myslím, že to bylo Eh, nešťastné, pokud že skandálu v některých členských zemích, abyste řekl eh, v souvislosti s krizí a se vztahem severých, jste řekl, že nemůžete všechno utratit za eh, alkohol a ženy a potom žádat o pomoc. Já si myslím, že to je velmi nešťastné vyjádření a mě by zajímalo, zda to je první stanovisko jakožto kandidáta na pokračování v, tomto, no, v této pozici. Moje pozice ke kolektivnímu vyjednávání je jasná a Mezinárodní měnový fond je zná. No, ovšem o těch politikách se rozhoduje mezi institucemi a Řeckém, čili tady bude celý balíček, včetně reformy penzí, reformy trhu práce a tak dále. A to um, si vyžádá důvěru na straně euroskupiny, ale také eh, v Evropské unii a v MMF. Eh, toto a moje osobní eh, přesvědčení znáte. Co se týče udržitelnosti penzijního systému, ten penzijní systém není udržitelný. Pokud se zlepší ekonomická situace a přibude zaměstnaných, tak to pomůže výrazně. Ale dlouhodobě Eh, to, ty, ta zátěž eh, penz, penzního systému eh, vůči finančnímu systému, to je příliš, příliš velká zátěž. To není udržitelné ani ekonomicky, ani z hlediska udržení z veřejných financí. Za třetí, ta moje poznámka měla jasně dát najevo, co si představuji pod pojmem solidarita. Jako sociální demokrat si vážím solidarity v rámci společnosti, v rámci v Evropě, Evropě, ale to musí být spojeno s určitými závazky a úsilím eh, dělat maximum toho, co jedinec nebo země udělat může, aby posílila svoji vlastní pozici, a to i v sociální a ekonomické oblasti vy eh, můžete, vy prostě musíte převzít odpovědnost za fiskální rámec, který si schválíte například. Eh, musíte dělat všechno, co je možné, abyste si posílili ekonomiku, to znamená reformovat, upravovat ekonomiku, tak, abyste skutečně byli co nejsilnější. A pokud eh, tato zodpověd, této zodpovědnosti je učiněno za dost, pak si myslím, že solidarita je na místě a vždy by měla být eh, poskytnuta. Eh, toto je moje poznámka v tom interview a toto je také moje pozice. Ne, děkuji, ale eh, vy, vy jste omluvil byste se za tu formulaci. Ne, určitě nic takového jsem neřekl. Eh, já jsem byl překvapen, že eh, takto to reprodukoval španělský tisk z nějakého důvodu, nevím proč. Já zdůraznuju, že solidarita musí být svázána s odhodláním a se závazky. Jinak eh, to prostě nejde. Jinak veřejnost tu solidaritu nepodpoří, pokud naproti tomu nejde, nejdou závazky a nejde já to přečtu, to, co jste řekl, nemůžete, nemůž, nemůžete všechno eh, strávit, eh, utratit za peníze, za eh, alkohol a ženy a potom žádat o pomoc. Ne, já, já se za to nebudu omlouvat, to já jsem řekl, musíte mi to připomínat. Já chci, abyste porozuměli, že v eurozóně ve společnosti Eh, pokud chcete zachovat solidaritu, tak musíte vidět prostě nějakou tu snahu na druhé straně. Vás, možná se vám to nelíbí, ale takto solidarita má fungovat. Ne, děkuji, vašich pět minut už je vyčerpáno. Pan Grof Armans of SNF. Ik weet wel dat het voorzitterschap van de Eurogroep. Eh, eh, děkuji. Pane předsedo Euroskupiny, já vím, že tam prostě ta e, e, předsednictví Euroskupiny není zrovna demokratický e, nějaký něco, co by se mělo vystavovat. Vím, jak to vypadá, máme tu zprávu. Zdá se, že skupina rozhodla prodloužit vám mandát. Tak jsme to četli v tisku. Znamená to, že euroskupiny Eh, Euroskupina se domnívá, že by eh, měl být předsedou Euroskupiny ministr financí a že tedy můžete eh, počítat s normální délkou mandátu, nebo jak si to vysvětlujete? Celá řada argumentů v této souvislosti zazněla. A například, že Days začne třetí diskuzi o programu, o Eh, pomoci Řecku vy jste, a že vy ji povedete. Vy jste sociální demokrat, připomněl jste to, přitom tady prosazujete politiku úspornosti napříč Evropou a eh, je to také případ eh, vaší strany, sociálně demokratické strany v Řecku a vaše strana propadla. Voliči vám vystavili účet za vaší politiku a teď eh, být eh, předsedou euroskupiny a prosazovat obdobná eh, obdobná pravidla? No, nevím. Děkuji za vaši otázku. Musím říct, že to je trochu jinak. Můj mandát eh, vyprší v lednu příštího roku a eh, samozřejmě jsem eh, ministrem financí Nizozemí, ale není tím dáno, že bych musel být předsedou euroskupiny. Je to skutečně na členech euroskupiny a příslušných ministrech. A k řeckému programu vy si možná z toho děláte závěr, že e, voliči e, při volbách e, vnímají odlišně u nás v Nizozemí, jak bychom měli nahlížet na fiskální opatrnost, obezřetnost. Já mám s dovolením odlišný názor. Já si myslím, že pravděpodobně ta budoucí eh, vláda u nás, eh, vzniklá z těchto voleb, bude ještě striktnější eh, ve všech těchto záležitostech, ale počkejme si a uvidíme. Já e, musím říct, že jsem e, řekl něco trošičku jiného. Hovoříme o sociálně demokratických stranách sociálně, demokratické, sociálně demokratická strana zaplatila velkou cenu směrem eh, k levici nebo uvnitř levice, zvlášť vzhledem k tomu, co se odehrávalo v Řecku. A proto už tu politiku či Řecku nemůžeme nechat ve vašich rukou. Eh, myslím si, že vaše analýza nizozemských voleb je nekorektní. Levice prohrála bohužel do, eh, dohromady a za druhé je to prostě na ministrech financí euroskupiny, eh, aby dali najevo, zdali si myslí, že je předsednictví ve správných rukou. Takže asi tolik předseda výboru. My tady hovoříme s předsedou eh, euroskupiny, chci to takto ještě jednou zdůraznit a měli bychom eh, klást přiměřené otázky. Pokud chcete hovořit o nizozemských volbách, eh, tak si to nechte na moment, kdy se bude jednat o tématu nizozemských voleb. A teď je tady na řadě David Kovel, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, pane předsedo Euroskupiny. Já jsem si jist, že máte těsné pracovní vztahy s ma- panem Mariem Drágim z ECB. Asi spolu hovoříte často, takže já bych vás chtěl požádat, abyste mu vysvětlil, že by bylo docela záhodno a že je důležité, aby odpovídal na otázky poslanců a poslankyň. Já a řada dalších kolegů eh, jsme mu podali celou řadu dotazů k potenciálnímu konfliktu zájmů, vzhledem k tomu, že je předsedou ECB a e, předtím byl šéfem Banka d'Italia. Ptali jsme se ho na tyto věci na plenárce, ve výboru, pak písemně v loňském roce a teď tři měsíce poté nemáme stále odpověď. A v případě, že italská banka skolabuje, e, Eh, tak eh, samozřejmě vzhledem k jeho předchozímu angažmá to bude podminování konferenc eh, důvěry nejenom v italské bankovnictví, ale bude to mít širší implikace. Eh, pak jsou tady různé konspirační teorie, takže eh, opravdu v zájmu finanční stability eurozóny bych vás rád požádal, abyste připomněl panu předsedovi Dragimu eh, nejenom naše otázky, ale také význam odpovědí odpovědí, dostačujících odpovědí na naše dotazy a nové, nová pravidla Eh, jednacího řádu ještě více zahalí eh, do kouře a mlhy eh, jednání v, těchto, v těch institucích a bude to tak v případě celé Unie? Předseda Euroskupiny, já o těchto dotazech nevím vůbec nic a nepochybně nepotřebujete, abych mu já předával vaše vzkazy. Parlament má jistě jiné cesty E, on také přichází do našeho výboru. Ano, ale on na žádný z těchto dotazů neodpověděl, proto bych chtěl požádat pana Disselbluma, aby e, s ním pohovořil. Je to opravdu zarážející, protože na ty otázky musíme dostat odpovědi. Nemá cenu, abychom tady seděli a kladli otázky, když na ně nedostaneme odpovědi. A to je skutečně velice, velice znepokojivé, protože s novými e, pravidly se Unie zdá se šune ke způsobu vládnutí za zavřenými dveřmi. My prostě odcházíme, my v Británii, ale nechceme na našem Prahu eh, nechat eh, žít nějakou katastrofu. Eh, takže možná, že by na to opravdu měl odpovědět. Davide, máme jasná pravidla, především co se týče kladení dotazů předsedům ECB a tak dále. Všichni kolegové to vědí, jde to přes předsednictví, předsednictvo výboru, pak ty otázky musí být spolu podepsány předsedou výboru koordinátorů, pak je to zasláno předsedovi ECB a ve vhodném čase e, potom ta otázka zodpoví a je tady také předseda e, Evropského e, úřadu pro systémová rizika a ECB. Ty tady pravidelně za námi chodí a měli bychom opravdu dodržovat demokratická pravidla. Tak souhlasíte nebo nesouhlasíte? Dobře. Já tedy jsem pln očekávání, tak to je potěšení na mé straně. A teď, jestli byste prosím vypnul mikrofon, aby vzhledem k tomu, že tady je e, všechno přenášeno, se kamera mohla posunout dál. Dalším. E, Vážený pane Dijsselblume, děkuji vám za e, vaši prezentaci. Já bych rád mluvil o tématu, kterému je věnována pozornost už řadu let a i včera to zaznělo eh, v debatě euroskupiny a co to je debata eh, k rozpočtům členských států, zvláště co se týče naplňování paktu růstu a stabilitu. Vy sám jste řekl, že poprvé ve všech členských státech co se týče doby analýzu, vlastně máme růst, nebo ekonomická situace je vlastně dobrá, takže to znamená, jestli správně interpretuji, pakt růst a stability, kdy, že vlastně eh, přichází období, kdy máme určité přebytky, eh, které můžeme využít v těžších dobách. A komise zaujala stanovisko eh, k těmto rozpočtům členských států, že vlastně máme pět členských států, které jsou na tom jinak a svá těch pět států splňuje své Eh, své závazky a povinnosti, co se týče eh, eh, paktu růstu a stabilitu. Chci se zeptat, jakým no, způsobem vidíte hodnocení komise celkové fiskální situace jestli eh, by bylo dobře dále změkčovat pakt růstu a stability, když porovnáme, že na jedné straně máme, máme eh, země tedy eh, s, s schodky v rozpočtu, jiné s přebytky, jestli by bylo možné to vzájemně započítat. Děkuji. Ano, my jsme udělali takovou inventuru, co se týče naplňování rozpočtových plánů v členských státech a máte pravdu, že pět těchto států naplňuje ty závazky, Myslím, že sedm členských států více-méně naplňuje závazky a dalších šest nebo sedm eh, tedy eh, vlastně eh, je v riziku, že nenaplňují ty závazky, takže ty jsou požádány, aby uplatnili dodatečná opatření. Situace v různých zemích je různá, některé země stále ještě připravují další opatření, některé země debatují eh, s komisí někdy o metodologii, někde o datech, eh, nesouhlasí s komisí, takže ten proces probíhá. Některé země požádaly o flexibilitu, co se týče eh, investic a nebo strukturálních reform a tak dále. Takže jsme řekli, že v květnu na základě jarní prognózy se k tomuto tématu vrátíme. Ty země, které eh, tedy nenaplňují, by měly realizovat eh, doplňková opatření, některá už se do toho pustily. Myslím, že cesta ku předu není, neměla by spočívat v tom, že by se kalkulovalo s tím, že máme tady eh, řadu zemí, které jsou v přebytku, řadu zemí, které mají schodky a že by se to hm, jaksi vzájemně započítalo, tak to ten pakt nefunguje. My se na eurozónu díváme jako na celek, ale přesto přetrvávají velké rozdíly a každý členský stát by měl naplnit své střednědobé cíle ve střednědobém horizontu. V červnu chci eh, v euroskupině hovořit o otázce státního dluhu, protože to je klíčový faktor, který bude potřeba v budoucnu řešit. A v mezinárodní ekonomice panuje mnoho nejistot, kterým čelí Evropa. Nemůžeme si být jisti, že období růstu, který je širší a silnější, bude dlouho pokračovat. Proto potřebujeme nějakou rezervní kapacitu, té naší fiskální situaci, tak abychom měli klid pro budoucnost. Nevíme, kdy ty problémy přijdou. Takže některé země musí postupně snižovat svůj státní dluh tak, aby si vybudovali i nějakou rezervu pro horší časy. Prozatím monetární politika se e, využívá na maximum, takže tam nemáme mnoho prostoru. Doufejme v nadcházejících letech budeme moci udělat méně, takže budeme mít rezervu, abychom se vyrovnali s problémy i v této oblasti peněžní politiky. Ale teď je ta politika napjatá na maximum. Co se týče normalizace monetární politiky e, ve spojení e, s postupným snižováním státního dluhu. To je to nejdůležitější pro absorpci budoucích ekonomických šoků. Děkuji. Tolik tedy 30 eh, sekund na Catch the Eye, další za skupinou socialistů u Dobulman. Aha, a já už jsem se radoval, že těch 30 sekund dostanu jako dárek já. Ale můžeme zůstat u Němčiny, jestli vám to nebude vadit. Pane předsedo Euroskupiny, já se eh, nevracím k Řecku, eh, protože bychom, bych nás chtěl trápit nebo zlobit řecké kolegy, ale protože mám takový dojem, že po sedmi letech, kdy se, nebo osmi letech, kdy se zabýváme problémy řecké ekonomiky, se nepodařilo vyřešit, nepodařila se najít cesta a proto je to problém renomén renomé nejenom pro Řecko, ale pro eh, euroskupinu a pro celou řecko, eh, evropskou skupinu vlastně. A máme tady velké problémy, eh, jak se spoluprací, tak s konkurence schopností návaznosti na Řecko. Takže je to problém, který zpočátku byl alespoň přehlednutelný a my se s tím problémem tedy velmi dlouho trápíme. Eh, poč, eh, počátkem roku 2017 vlastně znovu bylo asi 4 miliardy euro vybrány z bankovních vkladů. Vy sám jste hovořil o nejistotě, o politické důvěře, o nezbytném eh, závazku, o nezbytném úsilí. Ale asi je potřeba říci, že vlastně ta chybějící důvěra, která vede k vybírání těch peněz, peněz, o níž jsem mluvil, Nevím, jestli to není také vlastně eh, potřeba porovnat eh, s tou selhávající politikou eh, euroskupiny a skupiny země dárců řecké populace je zklamaná. Někdy eh, vlastně eh, to vypadá, že záleží na náladách eh, finanční, ministrů financí, kteří určují, jaké nové finanční prostředky se poskytnou, co potom vede k určitým provokacím. Půjdete o krok dál, jako tomu bylo v otázce na trh práce. Hovoří se o tom mnoho, ale výsledky nevidíme, protože ani komise, ani vlastně Euroskupina s námi o tom seriózně nemluví, jak ta vyjednávání mají pokračovat dál, jak to bude vypadat, když řecký rozpočet splní tedy svůj domácí e, úkol. Nakonec je to také suverénní Eh, rozhodnutí řecké vlády, jaké programy eh, zrealizuje. Strukturální reformy musí být výsledkem jejich politiky. politiky. My nejsme přece v situaci protektorátu. To jsou tedy moje otázky na předsedu Euroskupiny. Děkuji. Myslím, že v zásadě ta otázka stojí, jestli ta skutečnost, že se to všechno táhne tak dlouho, což eh, také je na úkor důvěryhodnosti, jak jste řekl, a vede to k odlivu peněz, jestli to také eh, ohrožuje důvěryhodnost euroskupiny a všech zúčastněných stran. Ano, přesně tak to je a eh, trvá to opravdu příliš dlouho. A ten růst, jehož jsme byli svědky v prvních třech čtvrtinách loňského roku, ten zase klesá. A eh, některé ty vklady, které tam připluly, už zase vlastně se odlévají pryč. Proto také jsme eh, vzývali, vyzývali v únoru, že k tomu, že je potřeba znovu ten proces eh, urychlit eh, a budeme se tomu věnovat dále, že je potřeba ten proces znovu odstartovat, dívat se, proč se zadrhl. Společně v Bruselu budeme debatovat o tom, co jsou hlavní klíčové příčiny, které k tomu vedly, tak, aby Eh, představitelé našich institucí se mohli rozjet do Aten a finalizovat tu revizi, protože tady jde především o rychlost, je potřeba to konečně udělat. Jestli jsme využívali eh, názory expertů na reformu eh, pracovního trhu, veškeré ty debaty proběhly mezi institucemi a řeckou vládu, toho se euroskupina neúčastnila, co se týče reform pracovního trhu. Já osobně jsem ale mluvil s představiteli eh, ILO, kteří eh, poskytli především ty odborné názory eh, a ti mě přesvědčili, že vlastně se postupuje v souladu s jejich názory. Já jsem s nimi pracoval, hovořil, beru to vážně, ale je potřeba, aby to bylo součástí celkového balíčku politik a práce mezi Řeckem a institucemi. Myslím, že teď bude možné to již všechno prodebatovat a přinést Euroskupina. Eh, dále Gabriel Marto. Děkuji, pane předsedu. Já jsem chtěl eh, předložit otázku ohledně <coughs> politických výzev. Eh, v jedných novinách, v německých novinách, vyšel rozhovor a Myslím, že jste tam trochu minul jednu příležitost. Mohl jste eh, se omluvit za nepřípustné prohlášení a vy jste to neudělal. Nechal jste to projít mezi prsty. Eh, takže místo solidarity naopak jste vlastně jednal jako skutečný mačo, e, někdo, kdo je pln opovržení a nehovoří o tom pouze španělský tisk, ale vy jste toto e, uvedl i ve německých novinách Frankfurter Allgemeine, tak e, pokud teda oni nelžou, jak z tohohle se vyvleknete? Měl byste se Eh, opravdu omluvit. A další věc je eh, neutralita, vaše osobní neutralita vůči eh, tomu, co je kolem. Měl by se se takto neutrálně chovat? Myslíte si, že skutečně zastupujete všechny evropské občany jako předseda euroskupiny? To je zajímavé, když hovoříte o solidaritě, okamžitě vznikne eh, konflikt eh, s eh, eurozónou. Když se do, hovořím o tom, co jsme tedy učinili v eurozóně, opatření a tak dále, já myslím, že to je něco, co bychom měli dělat všechno. Já myslím, že ta myšlenka, že euroskupina je rozdělená mezi severem a, je, sever a jich, to je velká chyba se na to takto dívat. Když chceme brát naše pravidla eh, vážně, tak to potřebuje podporu všech ministrů. Eh, když hovoříme o rozpočtech, tak to eh, prostě mm, mm, mnozí tedy neplní to, co si zavázali. A to není otázka severých, to se týká mnoha. Proto já beru velice přísně naše pravidla a regulace, které nám umožnily vstoupit do eurozónu. A já eh, to, že to někdo považuje za útok na jižní členské země, je velká chyba. Eh, prosím. Ne, ne, já neříkám, že došlo k nějakému útoku na jich. A jedna věc je jasná. Když hovoříme o solidaritě, tak nejsou problémy. Ale vy o solidaritě nemluvíte. Vy nám říkáte, že někteří solidární jsou a jiní, že vydávají peníze za alkohol a ženy. A to už není solidarita, to je vulgárnost. Je to vulgární, je to nevhodné, je to projev mačismu, je to nepřípustné a nemělo by to vůbec vycházet z úst předsedy euroskupiny v euroskupině hovoříte o řadě věcí, o dobrých věcech, ale předseda euroskupiny dnes prostě e, snad ještě nestratil veškerou důvěryhodnost, ale co ztratil, a to je jednoznačné, je ten neutrální e, postoj. A to si nemůžete dovolit. Já e, na to pohlížím jinak. Jako předseda Euroskupiny já vím a předpokládám, že vy to víte taky, že jediná cesta vpřed pro eurozónu a pro evropské země a Evropskou unii je budovat na tom, na tom jsme se dohodli, brát to vážně. Součástí toho je mechanismus solidarity ESM. Aby tyto mechanismy eh, mohli přežít, abychom podporovali to, co jsme vybudovali, tak musíme také respektovat naše závazky vůči tomu. A to není problém jedné země, několika zemí, to je problém nás všech. Jako předseda Euroskupiny toto říkám všem stejně. Když se um, hovoříme o makroekonomických nerovnostech, vědvizem a tak dále, hovořím ke všem ministrům a všem říkám, že musíme dodržovat to, na čem jsme se dohodli eurozóna a euroskupina může být silnější pouze tehdy, když všichni převezmeme vlastní díl zodpovědnosti za to, k čemu jsme se zavázali. Necítíte se nějak uraženi. To se netýká jedné země nebo vaší země, to se týká mnoha zemí. Také Nizozemí před eh, léty taky neplnilo svoje závazky. Dobře, takže to je pět minut. Eh, je... Ano, tak, ano, tak to jste eh, přišel třetí příležitost se omluvit. Pardon? Aha, tady jste. Jste se mi ztratil. Someone in the back. Uh, what, okay. Um, eh, I, switched to... Já přejdu do holandštiny. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, že jsem si na chvíli odskočil. Já eh, jsem se pokusil dát si dohromady ty jednotlivé body, ale možná eh, bych pohovořil o něčem úplně jiném. Kapitolové trhy eh, a jejich unie. Vy jste před rokem řekl, že kapitolová unie může přispět k eurozóně a že je důležitá. A také jste řekl, když jste hovořil o pokusech převzít Unilever, eh, také, že tady Unilever by se měl bránit, eh, protože hm, to by mohlo vést eh, k krátkodobému rozhodování, kde Unilever by chtěl zajistit, že pořád má nějaké vazby ke svým hm, akcionářům a hm, že by chtěl tedy udržet vlastní vizi, to znamená boj proti klimatickým změnám. Myslím si, že ta vize kapitálových trhů a jejich unie by měla mít eh, taky nějaký širší rozměr, protože eh, tady firmy velice často uvažují pouze krátkodobě, eh, zaměřují se na zisky a to by tak nešlo. já si myslím, že cíl Unie kapitálových trhů je umožnit více možností financování pro firmy. Eh, znamená to zmenšit jejich eh, závislost na bankovních úvěrech. Ovšem to neznamená, že akcionářský kapitalismus eh, by se měl nyní stát tom neomezeným a neregulovaným přístupem. Já si myslím, že evropské firmy a to bychom měli debatovat na evropské úrovni, že by tyto firmy měly mít možnost se bránit, pokud eh, akcionáři eh, v rámci nepřátelského převzítí eh, čelí tomu, že by kontinuita této firmy mohla být jaksi v ohrožení. Mnoho zemí v Evropské unii už má rámce a má komise, které zkoumají tyto, tato nepřátelská převzetí a snaží se najít eh, legální eh, způsoby ochrany proti nepřátelským předzením. Já myslím, že to eh, bychom měli společně posuzovat, poněvadž my jsme na evropské úrovni společný trh a já bych vítal, kdyby se tím tématem zabývala komise. V Nizozemí momentálně e, zvažujeme e, novou legislativu na ochranu velkých korporací, pokud tam budou nějaké strategické zájmy, jako bezpečnostní nebo také ekonomické. Čili e, v případě ohrožení strategických zájmů, aby tady bylo možné zabránit nepřátelskému převzetí. Otázka je, že zdá by tady Evropská komise mohla tady sehrávat roli ještě půl, půl minuty. Eh, vy byste tedy chtěli, aby komise se ujala iniciativy, ale možná, že vy byste to mohli také předložit na Euroskupině nebo eh, na Ecofinu, poněvadž to se netýká jenom Holandska, o takovéto legislativě uvažují také další země jak se vypořádávat s tím short-termismem a nepřátelskými převzetími, eh, společně například eh, státních podniků. Eh, tak v té souvislosti přichází na mysl otázka Číny, že to hm, tak nějak je. Já, pokud vím, tak komise už o nějakých návrzích uvažuje, hm, nebo na nich pracuje. Eh, může to být také na programu eh, třeba Ecofinu, já nevím. Eh, v Nizozemí to je otázka pro ministry pro ekonomické záležitosti. Já to nevím to tak správně, ale komise se tím už zabývá. A nebude to tedy v, pro ekon, bude to tedy pro zahraniční věci. Děkuji, pane eh, předsedo. Eh, budu hovořit také rodným jazykem. ABCD eh, napsal dokument o nedostatku strukturálních reform, a na portálu předsednictví 2015 hovoříte o nutnosti postupů, které by znamenaly boj proti nerovnostem na trzích. Po dlouhém období se zdá, že tyto postoje, tyto postupy nejsou až tak úplně úspěšné, že by bylo zapotřebí je modifikovat. Dvě otázky máte poměrně dost zkušeností eh, s předsednictvím euroskupiny. Myslíte si, že je zapotřebí aby tyto postupy byly skutečně efektivní a myslím, že vaše odpověď eh, nepostačí, ale myslíte si, že by je třeba možná stálo za to je trošičku podrobit revizi a teď eh, ta, eh, ten peer review, vede to skutečně k nějakým podstatným výsledkům v členských státech? Myslíte si, že Euroskupina může ještě posílit tyto věci ve členských státech? Děkuji za ty otázky. Ano, já mám možná více eh, možnost, eh, takhle, je tady více možností, jak zvýšit tlak. Evropská komise by měla využít všech nástrojů, které má k dispozici, aby vyvíjela tlak na členské státy. A to jak v oblasti rozpočtových eh, plánů, tak v oblasti strukturálních reform. Za druhé, myslím si, že takzvaná peer pressure by mohla fungovat, ne nutně jako taková metla, ale vnímám to pozitivně. Uh, E, v euroskupině děláme e, také e, řadu věcí ohledně zdanění práce, které je velmi vysoké v Evropské unii. Eh, pouze Irsko je pod průměrem OECD a tato, toto vysoké zdanění opravdu výrazně eh, mm, eh, narušuje práci či situaci na pracovním trhu. V posledních letech několik málo států v tomto směru učinili reformy, snížili je pod tu příjmovou stránku. Je tady hodně věcí, které můžeme dělat E, společně, protože některé z těchto strukturálních reform e, jsou e, nutné ve všech členských zemích. Takže toto je úsilí, které bychom měli posílit. Teoreticky by to bylo lepší, kdybychom to dělali teď, když se ekonomika zvedá, ale ono to v politicky zase zdá se není tak. Tady prostě není, není vůle pro reformy, eh, jak se posunujeme od krize dál. Je to prostě tak, bohužel. Ano, já bych chtěl ještě v tomto směru pokračovat. V odpovědi eh, paní Beres jste hovořil o budoucnosti Unie, o možnosti kombinovat různé scénáře, což by asi bylo to nejlepší. Hovořil jste o skutečné přidané hodnotě a tak dále. A pak jsou tady další oblasti, které by měly projít eh, analýzou a které by se měly dostat zpátky do rukou členských států. Máte takové příklady pravomocí, eh, které by mohly přejít znovu do rukou členských zemí? Ano, já to tu cítím velmi silně. Jsem tady jako předseda euroskupiny, takže to je opravdu hodně, hodně nad rámec eh, mého mandátu, eh, ta témata či ty oblasti, na které myslím v této souvislosti. Je to nad rámec eh, mého mandátu jako předsedy euroskupiny. Tak se spokojen, spokojen s touhle odpovědí poslední z frakcí je Kostas Mavrides a pak ještě bude postup Catch the Eye. Já budu hovořit také svou mateřštinou. Pane Dijsselbrun, před měsícem jsme dostali zprávu od Evropské komise, eh, která se zabývá makroekonomickými nerovnováhami. A v tom dokumentu vidím že je tady psáno, že Bulharsko, Francie, Chorvatsko, Portugalsko a Kypr e, jsou právě předmětem výrazných ekonomických nerovnovách. A včera jsem četl v tisku článek, který říká, že během jednání euroskupiny byla podána různá vysvětlení a v řadě těchto zemí, které jsem teď právě jmenoval, možná ve všech, eh, prostě z těchto zemí přišly, přišlo vysvětlení, která úplně změnila postoj komise eh, či jsou úplně v rozporu s eh, postojem komise. Tak jak to je? Kde je pravda? na čí straně. To je první věc. Za druhé, a teď k Řecku. Celá řada kolegů, včetně pana Holmana konkrétně, zmínili téma problémů vzniklých nedostatkem stability. Z řecké mytologie tady existuje mýtus Hydry. Jakmile se hydře usekla jedna hlava, nové dvě se objevily. Vy hovoříte o strukturálních opatřeních a o reformách na trhu práce. Všechna tato témata e, jsou zmiňována velmi často. Všechna tato témata e, jsou předmětem hlasování. Myslíte si, že jsou to ta témata, která by teď měla být v první linii? Děkuji. Děkuji. Eh, diskuzi v euroskupině. Ta se týkala eh, implementace eh, návrhu rozpočtových plánů a my jsme to také v prohlášení euroskupiny z prosince uznali. Sedm zemí Eh, bylo prostě eh, v rizikové situaci v tom smyslu, že nebyly eh, připraveny plnit úkoly těch plánů a že tedy budou muset řešit nový scénář. A ta situace se nezměnila. Vy hovoříte o mimořádných nevyvážených situacích v hospodářské oblasti. O tom jsme nehovořili včera Eh, včera jsme to tady, pardon, nanesli, eh, tak a ty, skup, a ty země nás nepřesvědčily, nepřesvědčily komisi, komise má ve svých úvahách pravdu, takže to je první věc. A k těm strukturálním reformám, druhý bod, strukturální reformy, které jsou nutné v Řecku. Ano, máte pravdu, toto je téma, které je na pořadu dne už velmi dlouho, byla přijata opatření, včetně daňových eh, opatřeních a přizpůsobení, ale když se podíváme zpátky, tak se musíme uvědomit, že úsilí, které bylo vynaloženo jednotlivými eh, vládami v Řecku se eh, spíš soustředilo na tu daňovou oblast. Takže v oblasti fiskální je v podstatě ta práce eh, vykonána ta fiskální politika je teď dále vedena opatrně ale, eh, a nejsou nutné nějaké velké eh, úpravy v daňové oblasti, ale kde je třeba úprav, je, otáz, je, je oblast eh, trhu práce, penzijní reformy a těchto dalších témat. To je důležité a nutné z hospodářského pohledu na věc, tak aby ty systémy a ten trh fungoval v Řecku lépe. A dále je to nutné nutné z hlediska dlouhodobé udržitelnosti. Takže k těmto reformám ještě je zapotřebí přijmout nějaká další opatření. Myslím, že tady panuje schoda, že v případě, že by eh, tady prostě eh, přišly tyto kroky opravdu eh, na přetřes a začaly se realizovat, tak by ta úsporná opatření mohla být stažena. Dobře udržitelný rozpočet, to je důležité a nutné, to musí E, fungovat a samozřejmě udržitelnost fungování ekonomiky, udržitelnost fungování veřejného sektoru. E, máme ještě, e, máte ještě 50 vteřin. Děkuji. Dovolím si něco z úplně jiného sektoru. Evropská, Evropský bankovní úřad navrhl, abychom vytvořili takzvanou špatnou banku. Eh, co si o této možnosti myslíte? To byla už moje připomínka. Chcete na to reagovat stručně? Čtyři lidé žádají o slovo a musíme skončit včas. Já jsem byl tím E, návrhem opravdu zaskočen ze strany EBA, protože si nedovedu představit, odkud by přišly ty obrovské sumy, kterých by bylo zapotřebí. A pokud to tedy e, byl návrh e, nové politiky bailoutu, tak bych byl proti, protože by to bylo v rozporu s tím, co jsme vytvořili v BRD a v bankovní unii. Takže já tedy nejsem zastáncem tohoto návrhu. Předseda, jsou tady čtyři žadatelé o slovo, uděláme to tedy tak, že oni položí své dotazy a vy pak odpovíte najednou, jestli souhlasíte. Musíme skončit včas, protože koordinátoři přijdou hned potom. Takže prosím, každý máte minutu. Σχετικά με το ελληνικό μνημόνιο και τις βέλτιστες πρακτικές. Chci mluvit o řeckém programu přizpůsobování a optimálních postupech. Pane Dijsselblume, pracující v Řecku vědí velmi dobře, že současná řecká vláda souhlasí s dalšími škrty eh, v platech. Ale i vy a řecká vláda, abyste ošálili eh, řecké pracující, hovoříte o optimálních eh, postupech. Včera se panu Moskovici mu dostal odpovědi. Hovořil o kolektivním vyjednávání, které Eh, vezme v situaci, špatnou ekonomickou situaci Řecka a, špatnou, a strukturální eh, opatření, které vedly nejenom v Řecku, ale i ve Francii a Itálii ke škrtům eh, ve mzdách. Vy jste v písemné odpovědi na mou otázku řekl, že kolektivní vyjednávání, kolektivní smlouvy by se měly řídit rytmem produktivity, neboli každá společnost, jejíž produktivita klesne, by měla snížit mzdy, tak aby to bylo přátelské investorům a tyto optimální postupy znamenají další škrty ve mzdách. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Dijsselblume. E, vy jste se vyjádřil pozitivně k širšímu e, k širší základně e, evropského růstu, ale také jste se vyjádřil k tomu, že máme nesplácené půjčky a řadu Eh, řadu dalších problémů. Pouze pět zemí eurozóny naplňuje pak stability a růstu a tak dále. Tím, jak se blíží Brexit, bude eh, ohlášen Terezou May příští týden a vy se chystáte prezentovat své dokumenty radě 7. dubna. Až budete prezentovat této radě rozpočtové plány, Eh, poskytnete důkazy o zemích, které se připravují na Brexit, jak vypadá ekonomická realita, které budou čelit, ekonomické náklady, které vzniknou podle vás. Vy jste včera řekl, že jste se nedoslechl vlastně od britské vlády nějaké realistické eh, vlastně vysvětlení, co se týče eh, té složitosti a načasování a nákladech Brexitu. Děkuji. Pane Dijsselblume, vy jste ve svém komentáři k Řecku eh, jste se nez, nez, nezmínil vlastně, eh, k, co, se týče, co se týče výkonnostní bilance, eh, která se vyvíjela nejprve pozitivně, ale od roku 2015 zase negativně a přeložit to lze tak, že Řecko není konkurenceschopné. Jestli souhlasí optimistické prognózy eh, komise, že Řecko roste, tak by také znamenalo, že také eh, roste dovoz a to by znamenalo další zhoršování této bilance. Jak to vidíte? Myslíte, že to Řecko zvládne, že bude mít vyváženou tuto bilanci, která bude navázána i na růst ekonomiky? Děkuji, pane předsedo. Pane Dijsselblume, vítejte eh, na, v tomto parlamentu. Já jsem eh, z Barcelony a zastupuji zde eh, katalánskou stranu. Mí španělští kolegové se zlobili kvůli jedné vaší větě a myslím, že to byla věta, ale myslím, že byste příště že by bylo lépe lépe eh, říci, že, je, že nelze eh, žádat o solidaritu a zároveň, eh, zároveň trávit dobu v rychlovacích, jimiž nikdo nejezdí, na letištích, kam nikdo nelétá a tak dále. Takže příště, až budete chtít ilustrovat, jak Německo Eh, utrácí peníze bez toho, aby to mělo jakýkoliv pozitivní eh, dopad, tak možná, že byste měl použít jiný příměr. Přeji vám mnoho štěstí ve vaší práci. Takže to bylo bez otázky. Prosím, pane Dajslblume. Děkuji. Ten první bod se týkal Řecka. Vy jste řekl, že když Hovoříme o optimálních postupech, eh, tedy eh, při vyjednávání řeckých mest, že to znamená škrty. Zvyšování produktivity je možné eh, i v řecké ekonomice. Nevím, proč by tomu tak nemělo být. Nevím tedy, proč mají optimální postupy, jak je používáme v Evropě, vést nutně ke škrtům ve mzdách. Nemyslím si, že je to pravda. Ta druhá otázka se týkala nákladů Brexitu. Brexit je eh, strašná věc, povede k nákladům vlastně pro nás všechny, co se týče čím silnější jsou obchodní vztahy, tím vyšší ta cena bude a na to se musíme připravit. U nás doma CPP provádělo kalkulace, jak nás, eh, jaké náklady to eh, přinese na ekonomickém růstu, budou to značné náklady a budeme se na to muset připravit. Takže byl to špatný nápad, můj nápad to všem byl a nebyl a budeme se tomu muset postavit a realismus bude vyžadován na všech stranách, ale spíše jsem ho slyšel na evropské straně než na straně britské, omlouvám se. A potom, jestli je možné zlepšit obchodní bilanci Řecka, tím se vracíme k argumentu jestli je možné, představitelné, že se Řecko stane silnější ekonomikou, jestli se Řecko eh, stane konkurenceschopné v rámci eurozóny. Já si myslím, že to možné je, ale bude to vyžadovat další přizpůsobení této ekonomiky, bude potřeba, eh, aby tam přišly další investice, aby byla obnovena důvěra všech stran, investorů, v Řecko, aby tam byl stabilní politické ovzduší, aby tam nebyla korupce, aby tam byl spravedlivý daňový systém, předvídatelnost v tom, jak vlády nakládají se soukromým sektorem a to vytvoří lepší životaschopnější obchodní prostředí, ale bude to stát ještě mnoho práce. Myslím, že v tomto posledním bodě se eh, shodneme. Poslední bod ke Španělsku, zaznamenávám, co jste řekl, ale eh, ta moje poznámka se konkrétně netýkala žádné konkrétní země. Eh, to, byl, to byla jenom zásadní věc, co se týče posílení eh, Evropské monetární unie. Děkuji vám za odpovědi, pane předsedo, děkuji vám za trpělivost se všemi těmi otázkami, bylo jich opravdu mnoho a mnoho jsme se dnes odpoledne dozvěděli. K bodu různé nemám nic na seznamu a další schůzka se bude konat zítra v 9 ráno. Prosím, přijďte a tím končím zasedání a žádám všechny hosty a všechny, kdo se neúčastní schůze koordinátorů, aby odešli. Děkuji vám.